Dámy a pánové, nyní budeme pokračovat hlasováním. Budeme hlasovat eh, o zprávě paní Rodost o společné rybářské politice. Musíme hlasovat o 125 návrzích eh, an blok od eh, komise pro rybolov, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto.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 Je to zcela uh, správné. Zapomněla jsem na druhou část sedmičky. Takže druhá část sedmičky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže to ověříme. Dobře, druhá část pozměňovacího návrhu číslo 7. Zahajuji kontrolu. Končím kontrolu hlasování přijata. Máte pravdu, ale prosím zvedejte ruce. Abychom viděli přesně, jak hlasujete. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobrá. Eh, kontrola hlasování 25. Končím hlasování. Přijato. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobrá. 48 ověříme také elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? No, je to těžké říci, takže ho znovu ověříme. 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Pozměňovací návrh číslo 60. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? No, věříme elektronicky. Třetí část pozměňovacího návrhu 60. Začínáme teď. Končím hlasování. Přijato. Poslanecí návrh 63. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme elektronicky 74. Začínám teď. Končím hlasování. Přijato. 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme elektronicky 81. Začínáme hlasování. Končím hlasováním. Přijato 90, eh, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme elektronicky. 93. Začínáme teď. Prosím, zvedejte ruce. Přijato 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 99. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Omlouvám se. Já se omlouvám, eh, že zdržujeme vnitřními záležitosti, ale my jsme měli chybu na našem hlasovacím seznamu. U 106 jsme v první části měli hlasovat ne a druhá část ano. Omlouvám se, že to zdržuje. Έχουμε ψηφίσει την τροπολογία 101 σε δύο τμήματα. Θα επαναλάβω. Právě jsme hlasovali o eh, pozměňovacím návrhu 101. Ale budeme opakovat hlasování o 106 každopádně. Takže teď hlasujeme o 106. Takže zatím jsme o 106 nehlasovali. První část, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 107. Ne, omlouvám se. Druhá část 106, říká paní předsedající. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže to ověříme. Druhá část 106. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ehm, přijato pozměňovací návrh 107, ehm, kde pro první část, pro druhou část, pro, pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 116, kdo je pro? Pardon, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Zase jsem zapomněl na druhou část. Dámy a pánové, to není žádný fotbalový uh, stadion, nemusíte se takto chovat. Druhá část To sedmičky, Kdo je pro? Kdo je proti? Ne, eh, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 116. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 127, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 128, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 129, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 130, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 131, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní rozdělené hlasování o 138. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Uh, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 142. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? a eh, Přijato. 155. Eh, kdo je pro? Chcete elektronicky ověřit 142? Dobrá, zahajujeme kontrolu. Končím kontrolu. Přijato. 155, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 169. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ehm, přijato. 173. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijato 179. Rozdělené hlasování budou částek. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme elektronicky první část 179, kde zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část 179, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 181. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 182. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zdá se mi tedy. Druhá část odpadá. 194. Kdo je pro? A kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část 182 odpadla. Teď 195. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme 195. Zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 235. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo přijato. Ověříme 235. Eh, Začínáme teď. Končím hlasování. Přijato. A nyní hlasujeme o 236. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnu to. osmička byla eh, stažena, 279. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 220. Zahajeme hlasování po jménech. Končím hlasování. Přijato. 280 eh, po jménech, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 237, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ověříme. 237. Zahajuji hlasování teď. Končím hlasování. Přijato. Nyní 246. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. My ověříme 246. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. Článek 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zkontrolujeme 85. Končím hlasování. Přijato. Poznací návrh 247. A kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 87. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní 248. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní ověříme 248. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 303. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 250. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže ověříme 94 a začínáme teď. Končím eh, kontrolní hlasování. A zamítnu to. 290, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel? Zamítnu to. 221. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. A nyní budeme hlasovat o dvěstě patnáct a dvěstě eh, osmdesát jedna jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 215. Hlasujeme po jménech teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 281 jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 251, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 222 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Ověříme to, takže hlasujeme o návrhu 222. Zamítnuto. 282 jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 291. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 304. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 252 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 282 jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 283 jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 284, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Chcete to ověřit, 284? Takže 284 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 253 jmenovité hlasování zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 103, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní 104. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 295. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ověříme to, takže návrh 295 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Tak ještě jednou zahajuji hlasování. Buďte prosím trpěliví. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 104 padá, takže návrh 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 238 pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Ověříme to, takže je to návrh 238, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 292 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 300 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 239, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 257, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 258 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 114, pardon, 111, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 260 pro, proti, Zdrželi se? Není to jasné, takže to ověříme. Návrh 260, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, tak to ověříme. Hlasování o 114 se hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 261 padá. 262. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 117, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 296 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 200. Chcete to ověřit? Takže ověříme 296. Zahajuje hlasování. Návrh 296. Končím hlasování. schváleno. 297 jmenovité hlasování zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Zpravodaj chce navrhnout ústní pozměňovací návrh, prosím. Im spd Já bych eh, eh, chtěla eh, za frakci SAD předložit následující pozměňovací návrh ke článku 15 eh, odstavec 1. Měl by znít eh, následovně. Nejpozději od 1. ledna 2014 eh, rybolov drobných pelagických druhů, to znamená rybolov makrely, sledě, tresky, tresky modravé, sardele, zlatavého losose, sardinka a šprotu. To znamená, že drsnatec obecný ze seznamu je škrtán. Odůvodňujeme to tím, aby zákaz výmětu eh, byl tím možný i v oblasti středozemního eh, moře. Děkuji vám. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu zpravodajky? Není tomu tak. Takže ústní pozměňovací návrh je přijat. 119.

Já jsem se ptala, zda jsou nějaké námitky oproti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu paní Rodustové a je zcela jasné, že 40 kolegů nevstalo. To znamená, že tento ústní pozměňovací návrh je přijat. Návrh 119, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Hlasujeme o čtvrté části návrhu 119, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pátá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devátá část pro, proti. Chcete ještě to ověřit? Ověřujeme osmou část návrhu 119, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Devátá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Desátá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 240 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Hlasujeme o návrhu 240. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 293 a 301 jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 264 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 227 jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 228 jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 216 jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 134. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 135. Kdo je pro? Proti? tak on vlastně padá. Takže, takže 135, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvěstě osmnáct padá, 265, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme to, hlasujeme o návrhu 265. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. 241 jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 139. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 266. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Hlasujeme o návrhu 266. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 224. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Hlasujeme o návrhu 224. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 267. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 157, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvě, 285 jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 286 byla stažena. 230, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je zamítnuto, ale není to jasné, takže ověříme hlasování. Zahajuji hlasování o návrhu 230. Končím hlasování. Schváleno. 242 jmenovitým hlasováním. Kdo je pro, říká paní předsedkyně, takže proti. Zdrželi se. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, má to být jmenovitým hlasováním. Schváleno. 183, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 268 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 269 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete ověřit hlasování o návrhu 269? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 185, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 287 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 270 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 225 jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 226 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 243. Jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 197 pro, proti, zdrželi se schváleno 288 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 302 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvěstě sedmdesát dva jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 202 pro. Ani paní Rodostová? Isigitria. Kann Sie bitte noch mal die... Mohla byste prosím ještě jednou eh, zopakovat to hlasování, protože eh, z překladu eh, vyšla, vyšlo špatné číslo, tady jsme měli špatné číslo, pozor. Two Paní Rodustová. Takže chcete zopakovat ještě jednou to hlasování o předchozím návrhu? Dobrá, takže ještě jednou budeme hlasovat o návrhu 298. Kdo je pro?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 Tak pokračujeme, takže hlasujeme ještě jednou o návrhu 298 jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 202. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 273 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvě, ověříme to, takže hlasujeme o návrhu 273. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 219 jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 231 jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 232 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 223 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 233. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 274. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 pro proti, zdrželi se, schváleno. 212, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 289, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 213 padá. A teď 276 jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 234 jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 244 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 277 byl stažen, návrh 214 jmenovitým hlasováním, zájem hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 245, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, ověříme to, takže návrh 245, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu komise. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování.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 53 τροπολογίες της pozměňovacích návrhů výboru pro životní prostředí. Hlasujeme najednou, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 47, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 48, kdo je pro. Proti? zdržel se. Ověříme si to, hlasujeme o pozměnci návodu 48 zájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 52 hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 67, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Tak si to ověříme. Hlasujeme o návrhu 68. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o příslušné části pozměnce návrhu 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme si to. Hlasujeme o pozměnci návrhu 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 51. Po částech elektronicky první část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpravodaj požádal o slovo. Pane Ouský, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Chci oznámit jako zpravodaj, že toto hlasování po částech nemá smysl. Je... A pokud chceme zamezit v následujících krocích ke zmatkům, tak bychom hlasujte proti oběma částem dohromady. No, but he asked whether no, someone no, who... recommending just to wait a Λοιπόν, συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Pokračujeme hlasování. Tak, jak naplánováno po částech a elektronicky. 51. První část. My jsme zamítli tuto první část a nyní hlasujeme o druhé části. Druhá část pozměňovací návrhu 51. Končím hlasování zamítnuto. Takže obě části byly zamítnuty. 61 hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Schváleno. Další pozměnce návrhy odpadají. Hlasujeme o celém návrhu po změnách. zdržel se, schváleno. Milí kolegové, budeme hlasovat o legislativním usnesení elektronicky za hlasování. Končím hlasování. Schváleno a blahopřejeme zpravodaji. Podle pořadu jednání nyní budeme hlasovat o zprávě pana Torvalce. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno. A blahopřejeme zpravodaji. A nyní hlasujeme o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. tak budeme opakovat to hlasování, říká paní předsedající. Omlouvám se, kolegové, ale nastaly problémy s tempem tlumočení, takže projevte pochopení. Takže zahajujeme opět hlasování o zprávě Torvalds. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. A nyní můžeme přejít k hlasování o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Blahopřejeme vy? podle pořadu jednání. Nyní hlasujeme o další zprávě pana Torvalce. Hlasujeme najednou, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh legislativního usnesení jmenovitě zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno a blahopřejeme panu Torvalcovi. Podle pořadu jednání. Nyní zpravodaj, prosím. Od začátku chci poděkovat za podporu v listopadu a lednu o odložení. A chtěli jsme se soustředit na slepouličku, do které se dostala Rada ministrů a Evropský parlament, pokud jde o dlouholeté plány řízení rybolovu. A od zavedení Lisabonské smlouvy v roce 2009 a to se týkalo tedy dlouhodobých plánů řízení rybolovu. A vy jste to právě doporučili ve společné rybolovné politice a cílem je chránit rybí populace na základě jednotlivých oblastí rybolovu. Bylo to projednáno za irského předsednictví. Irský ministr potvrdil předsedovi, předseda rady potvrdil, že se maximálně bude snažit o dosažení kompromisu, takže jako gesto dobré vůle výbor pro rybolov chce vyjádřit svou podporu a chce tedy, aby se dnes hlasovalo a budeme bedlivě sledovat další vývoj v následujících týdnech a pokud nedojde k pokroku, tak budeme revidovat své rozhodnutí a budeme nuceni zablokovat přijetí dalších zpráv, pokud to bude nutné. Děkuji, pana Gallagher, Technická pana Langeho. Halo. Mikrofon. Ano, mikrofon mám zapnutý. Paní místo předsedkyně, mohla byste buď eh, okamžitě eh, přestat telefonovat, nebo eh, pustit své místo nějakému schopnému předsedajícímu? Συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Τα σχόλια εκφράζουν αυτούς που... Budeme pokračovat v hlasování a komentáře hovoří sami za sebe. Pokračujeme v hlasování. Zpráva pana Gallaghera. Budeme hlasovat pozornosti 34, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní eh, hlasujeme o celém návrhu komise, jak byl pozměněn, kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. A nyní návrh legislativního usnesení. Hlas, hlasujeme o pozici návrhu 33, kde je pro, proti, zdržel se, Schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu legislativního usnesení. Hlasujeme elektronicky za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Podle pořadu jednání nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení. Prosím. Paní předsedající, ještě dnes v tomto parlamentu očekáváme věty, které by znamenaly opodstatnění násilí na ženách. A myslím, že takový projev mizoginie není přijatelný. Musíme to rozhodně odsoudit. A bez radikálního změny postoje tyto změny v každodenním životě budou k ničemu. Děkuji za toto vystoupení. Tady hlasujeme o návrhu usnesení Výboru pro práva žen a rovnosti mužů a žen o předcházení všem formám násilí páchaného na ženách, dívkách. Hlasujeme o prvním odstavci, kde pro, kde proti zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 4 po částech a elektronicky. První část. U první části se nehlasuje elektronicky, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část elektronicky, tentokrát zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno třetí část elektronicky. Zahajuji hlasování. Schváleno. Odstavec 7 po částech první část, kde je pro, kde je proti, zdržel se schváleno. Druhá část elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Vodní ustanovení D, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Vodní ustanovení F, kdo je pro? Po částech, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Třetí část, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Schváleno. Čtvrtá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Uvidíme se i F po částech první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní přejdeme k hlasování o zprávě paní Liotár o Evropském inovačním partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí. Budeme hlasovat o celém návodu přímo, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. podle pořadu jednání nyní budeme hlasovat o návrhu šesti politických skupin týkajících se e, příprav 16. konference zúčastněných subjektů umluvy CITES. Hlasujeme o celém návrhu, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. A nyní budeme hlasovat o zprávě paní Holmajer o pokynech rozpočtu na rok 2014. Pozměňovací návrh 6 je pro, proti. Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 26 jmenovitě zahajuji hlasování. Končí hlasování. Zamítnuto. 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 elektronicky zahojí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 10. Kdo je pro? Proti? Držel se. Zamítnuto. 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 14, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Myslím, že zpravodajka chce vystoupit a přednést ústní pozměnce návrh paní Holmajer. Pane předsedkyně, kolegyně a kolegové. Eh, ten ústní pozměňovací návrh je krátký. Slovo demand driven se eh, nahrazuje slovem end a o zbytek textu zůstává. To Děkuji. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu paní Holmajer? Je to tedy přijato. Hlasujeme odstavci 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se Schváleno. Protože se tři elektronicky hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměl se 15, kde je pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 16, kde je pro. Kde je proti zdržel se, zamítnuto. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme si to, hlasujeme o pozici návrhu 24, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 17 elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 18. Kdo je pro? Proti? Udržel se schváleno. 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 20 a 27 jde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 21, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 28, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 29, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Jednička, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 4, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme o zprávě pana Baldasareho o společenské odpovědnosti podniků Hlasujeme o odstavci 5 po částech. První část, je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 17, odstavec 17 po částech, eh, elektronicky první část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 26 po částech elektronicky první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ustavec 30, první část, kde pro? Proti. Zdržel se schváleno. Druhá část, kde pro? Proti. Zdržel se schváleno. Ustavec 42 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 47 po částech, první část. je proti, držel se, schváleno. Druhá část, je pro, proti, držel se, schváleno. Spravodaj pan Baldasáre by si přál vystoupit, aby předložil ústní pozměňovací návrh. Děkuji, paní předsedající. Jde o ústní pozměnc návrh, kde po odstavci 47 je doplněn následující nadpis otázky souladu a vztahu s třetím zeměmi. Děkuji vám. Je někdo proti? Není. Takže nyní hlasujeme budeme hlasovat o návrhu zpravodaje, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 54, kde pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Blahopřejeme panu Paldasáremu. Podle pořadu jednání nyní hlasujeme o zprávě pana Hawita o společenské odpovědnosti podniků, odstavec 3 elektronicky, končím hlasování. Sváleno. odstavec 4 Elektronické zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 7 po částech první část. Kdo je pro? A proti? Držel se schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Držel se schváleno. Odstavec 13 po částech první část. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Druhá část, bude pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 17, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 821, kdo je pro? Chcete si to ověřit? Takže hlasujeme o odstavci 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 21. Bude pro. je proti. Zdržel se. Schváleno. Odstavec 22. kdo je pro. je proti. Zdržel se. Schváleno. 24. kdo je pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 26 po částech. První část. kdo je pro. je proti. Zdržel se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 29. Jmenovitě zahájil hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 31 Elektronické zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 33 po částech první část. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 35, kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 36 po částech První část, kdo je pro, proti, Držel se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 38 po částech, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 40 eh, elektronicky zahájí hlasování. Končí hlasování. Schváleno. 44. Jmenovitě zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 45. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 56. Kdo je pro? Chcete to ověřit? Takže hlasujeme o odstavci 53, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 56, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se schváleno. 67, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se schváleno. 73 po částech. První část kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme si to. Hlasujeme o druhé části odstavce 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 84 jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 85 po částech, první část je pro. Proti. Zdržel se schváleno. Druhá část je pro. Proti. Zdržel se schváleno. 86 první část je pro. Je proti zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 87. Takže hlasujeme o druhé části 86. Zájevy hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 87, kdo je pro? kdo je proti, zdržel se schváleno. 89, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 91, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Obvodní ustavení B, kde pro, proti, zdržel se schváleno. E, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Obvodní ustavení F, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Já myslím, že to bylo jednoznačné. Úvodní ustanovení je, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Úvodní ustanovení N, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Blahopřejeme panu Hawitovi. There is the, the explanation of votes right now.